Okay, so I'm going to start the meeting and, uh... Dobře, tak já zahájím zasedání a požádám fotografy, aby ponechali prostor. Okay, so we are going to start this uh, extraordinary meeting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 v této konfiguraci v Evropském parlamentu na pozvání předsedy Sasoliho. Vy jste tady už byla v dubnu 2019, před tedy zhruba deseti měsíci a chcete nám sdělit určité poselství, které předpokládám bude znít něco v tom smyslu, že toho neděláme dost a budete mít pravdu. Rád bych začal citací která říká, klimatická krize ohrožuje přežití lidstva, nemůžeme eliminovat hypotézu katastrofálních důsledků, které by znamenaly zánik lidského života, jak jej známe. Umíte si jistě představit, že tato citace, to není citát uh, Grety Thunberg, ale uh, odborníků eh, GP, banky JP Morgan. Fakta jsou prostě fakta bez ohledu na to, kdo je sděluje. Někteří tady v sále máte rádi a adorujete Gretu Thunberg, někteří ji nesnášíte a přesto fakta jsou fakta, věda je věda a my právě prohráváme klimatickou bitvu. Takže pokud vás dnes zde přijímáme, pokud jste přijala naše pozvání, podle mého názoru není to proto, abyste eh, fungovala jako whistleblower, ale proto, abychom budovali řešení. Vaše role, a vy to děláte mimořádně efektivním způsobem, eh, je vyslat varování a děláte to měsíce a měsíce a vy jste se setkala se stovkami eh, politických představitelů, kteří se s vámi fotografovali, kteří chválili, co říkáte a nic neudělali. A to není eh, naše, náš případ v Evropském parlamentu, to není případ Evropy dnes a už vůbec ne výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. Naše role, když slyšíme varování, ať přichází od vás, od bankéřů z JP Morgan nebo od vědců z panelu. Naším eh, cílem je nalézt řešení, které bude správné z hlediska sociálního, lidského, věrohodné z hlediska vědeckého, finančního, průmyslového. A každý hraje svou roli, ale my potřebujeme, a o tom jsem pevně přesvědčený, my potřebujeme energii mládí. Žádná společnost se nezmění, žádná společnost není schopna reagovat na výzvy, které klima představuje, když nevyužijeme energii našeho mládí. A energii mládí představujete právě vy, jak v Evropě, tak e, na světové úrovni. Ale abyste se nepletla, Greto Thunberg. Vy jste tu dnes před výborem pro životní prostředí, který je na špici boje e, v oblasti klimatu. Nejste ve Spojených státech s Trumpem, v Austrálii s klimatovským skeptickým předsedou vlády a tak dále. Jste v Evropě, která má Green Deal a proto je důležité využít energii mládeže, ale také pozitivní energii, která povede společnost, povede ty, kteří chtějí změnu i ty, kteří se mě, změny obávají nebo se před ní zdráhají. Takže to bylo pár slov na úvod a nyní vám předám slovo na zhruba 10 minut. We'll, uh... A teď přejdu do angličtiny, potom dostanou slovo koordinátoři za každou politickou skupinu a já samozřejmě požádám, aby se drželi řečnické doby, která jim byla přidělena. Začneme vaším vystoupením. Zhruba 10 minut. Hi. Dobrý den. Dobrý den. Já se jmenuji Greta Thunbergová. Jsem aktivistka v oblasti klimatu a jsem členka hnutí Fridays for the Future. Víc než rok a půl se vzdáváme svého vzdělávání, abychom mohli protestovat proti tomu, že vy nic neděláte. V září Víc než 7,5 milionu lidí po celém světě vyšlo do ulic a požadovali, abyste se sjednotili na základě toho, co nám říká věda. Abyste nám dali bezpečnou budoucnost. Potom v listopadu 2019 Evropský parlament vyhlásil stav klimatické a environmentální nouze. Řekli jste, že EU se postaví na čelo v boji proti existenciální hrozbě v té klimatické krizi. A to byla skvělá zpráva. Když vaše děti začaly být na poplach, vyšli jste ven a nadýchali jste se vzduchu. A usoudili jste, že vám skutečně hoří střecha nad hlavou a že to není falešný poplach. Ale pak jste se vrátili znovu dovnitř Dovečeřeli jste, dodívali jste se na film a šli jste spát. Aniž byste vůbec zavolali požárníky. Je mi líto, ale to nedává smysl vůbec. Když vám hoří střecha nad hlavou, tak se nečeká pár dalších let, než ho začnete hasit, ten požár. A přitom toto právě dnes komise navrhuje. Až EU, nebo když EU předkládá tento eh, předpis v oblasti ochrany životního prostředí s nějakými cíly do roku 2050, tak se v podstatě automaticky vzdáváte. Vzdáváte z toho, že naplníte pařížské dohody, vzdáváte se protestu, vzdáváte se toho, že uděláte všechno, co je ve vašich silách, abyste zajistili bezpečnou budoucnost pro své vlastní děti. Protože tento předpis vychází z nedostatečného rozpočtu na CO2, a v podstatě to znamená, že je to mnohem menší než 50% šance, že bychom omezili nárůst eh, světové teploty na méně než 1,5 nebo stupně Celzia. A klimatická politika, která nevychází z nejlepších vědeckých poznatků, které máme teď, a která nezahrnuje globální aspekt rovnosti, anebo roční snižování emisí, které potřebujeme už od teď, to všechno samozřejmě nebude stačit. Takovýto předpis vysílá jednoznačný signál v tom smyslu, jestli teď dochází k něčemu, co je dostatečné, potřebné. Tvrdá pravda je taková, že ani povědomí, ani politika, kterou potřebujeme, nejsou vůbec na dohled. Pořád ještě probíhá krize. Vůbec se k ní zatím nepřistupovalo jako ke krizi. Máme spoustu skvělých řešení, Máme nebývalé bohatství a finanční majetek, máme spoustu dobré vůle a nespočet lidí, kteří jsou připraveni udělat všechno, co je v jejich silách, aby pomohli. Nemáme ovšem povědomí, vedení a především čas. Rozpočty na uhlí, které urychleně mizí, jsou základem toho, že nemáme dostatečné vědecké poznatky. Nemáme tam žádné takové věci, jako to, co se skrývá za znečišťováním ovzduší a podobně. Nejspolehlivější cestovní mapa, kterou zatím máme, představuje právě tohle, abychom zachránili lidstvo. Nicméně obsah těchto rozpočtů nikdy nebyl zohledněn v dnešní politice. Nikdy se o tom nemluvilo v mainstreamových médiích. A přitom vy se tady snažíte vytvářet nějaké předpisy a politiky a zase to všechno přehlížíte. Předstíráte, že váš plán nebo vaše politika bez ohledu na tom, co říká věda, tak nějak vyřeší tu největší krizi, kterou lidstvo zatím zažilo. Předstíráte, že předpis, který nikdo nemusí dodržovat, je nějaký předpis a předstíráte, že můžete stát na čele v oblasti boje proti změnám klimatu, ale přitom pořád budujete a dotujete novou fosilní infrastrukturu. Předstíráte, že když vynecháte ten globální eh, aspekt eh, klimatické spravedlnosti a rovnosti, nenarušíte pařížské dohody. Předstíráte, že prázdná slova způsobí, že tahle naléhavá situace najednou zmizí. Tohle musí skončit. Politický plán nebo dohoda nikdy nebude stačit, pokud budete dál přehlížet rozpočty na CO2, které platí dnes. Nepotřebujeme jenom cíle pro rok 2030 nebo 50. Především je potřebujeme pro rok 2020 a pro každý následující rok. Musíme začít snižovat emise drasticky přímo u zdroje už teď. Vaše vzdálené cíle nebudou znamenat vůbec nic, pokud vysoké emise budou pokračovat jako do posud, A to třeba jen po pár dalších let protože tím vyčerpáme naše zbývající rozpočty na uhlík, aniž byste měli šanci naplnit své cíle pro rok 2030 nebo 50. A protože tyto negativní emisní technologie, ze kterých vychází tento předpis, dnes neexistují v takovém měřítku a možná ani nikdy nebudou, musíme prostě změnit své chování. Musíme změnit naši společnost. A to je ta nepohodlná pravda, před kterou neuniknete. Bez ohledu na to, nakolik byste chtěli, nebo jak moc byste se mohli snažit. A čím dále budete utíkat před touto pravdou, tím větší bude vaše zrada na vašich vlastních dětech. Evropská unie musí stát na čele, musí ukázat cestu. Vy máte morální povinnost něco takového udělat. A máte jedinečnou ekonomickou a politickou příležitost stát se skutečným klimatickým lídrem. Vy sami jste vyhlásili, že máme klimatickou a environmentální situaci nouze. Vy jste sami řekli, že je to existenciální hrozba. Teď musíte dokázat, že to myslíte vážně. A nás nespokojí nic méně, než to, že budeme mít nějakou cestu na základě vědeckých poznatků, která nám dá tu nejlepší možnou šanci zajistit budoucí životní podmínky pro lidstvo a pro život na Zemi, jak ho známe. Cokoliv jiného znamená, že se vzdáváme. Tento klimatický předpis představuje to, že se vzdáváme, protože příroda nevyjednává a s fyzikou se nedá dohodnout. A my vám nedovolíme, abyste se vzdali naší budoucnosti. Děkuji vám. Thank you. So I'm going to... Děkuji a já teď dám slovo zástupcům politických frakcí, které zastupují koordinátoři v Envy. Začneme skupinou ELS a bude to Petr Líze na 6 minut. And thank you, Greta, for your very impressive... Děkuji, pane předsedo, děkuji Grétě za velice uh, Eh, zajímavý projekt. Eh, pro mě je důležité, že reprezentujete miliony mladých v Evropě a na celém světě. Eh, mm, já se často setkávám se zástupci Fridays for Future ve svém okrsku a jsem vždy překvapen, jak hluboké jsou jejich znalosti a jejich osobní přesvědčení. Například jsem se sešel s mladou dívkou, která cestovala 25 eh, kilometrů na eh, akci Fridays for Future a použila ale veřejnou hromadnou dopravu, protože nechtěla jít autem. A také jsem se setkal s mnoha podobnými případy. Eh, vědecké poznatky jsou jasné. Pokud teplota patrně stoupne o více než 3 stupně, což souvisí s vysokým rizikem, že překročíme nebezpečný bod zvratu, kdy e, roztaje e, led e, v Grónsku nebo permafrost na severní polokouli. Proto chápu motivaci vaší generace. Mé děti jsou jenom o několik let starší. Pokud nebudeme brzy jednat, tak nastane situace možná za 30-40 let, kdy vaše generace a vaše děti nebudou schopni uh, již kontrolovat klimatické změny. A proto všechny um, strany eh, dohody musí udělat víc, než k čemu se zavázali v pařížské dohodě. Moje za svoji frakci PP e chci zdůraznit tři konkrétní body, které chceme implementovat. Jednak chceme investovat více do výzkumu a inovace, například dekarbonizovat průmysl, musí být možné zachovat průmysl, ale učinit ho čistším a klimaticky přívětivějším. A mm, pak eh, společně s dalšími velkými ekonomikami, jako je Čína, Indie, eh, v tom jsme byli úspěšní. Problém je členské státy, ministři financí a um, předsedové vlád jsou připraveni škrtat v rozpočtech na inovace. My všichni musíme bojovat za to, aby členské státy přijaly svoji odpovědnost. Druhý bod. Máme obrovský problém v evropských lesích. Z důvodu klimatických změn máme eh, vlny veder v posledních letech a majitele lesů již nemají zisky ze svého biznesu a les je důležitý pro klimat. Je to nejdůležitější, co máme v Evropě. A také je to dobrý příklad eh, toho, že ekonomické problémy a klimatické problémy jdou ruku v ruce, pokud to nevyřešíme. Třetí bod – Myslím, že potřebujeme evropskou cenu karbonu i v oblastech, kde mm, eh, ji nemáme například v dopravě a budovách. A, eh, abychom se k tomu dostali, tak budeme potřebovat daň, karbonovou daň. A to vyžaduje jenom se rozhodnutí, takže to je téměř nemožné. Proto podporuji ETS i pro tyto sektory. I kdyby byla Eh, oddělená. Musíme o tom jednat. Nemyslím, že je možné eh, dosáhnout ambiciozních cílů bez ceny, evropské ceny za karbon. A tady chci znát váš názor. Ke klimatickému eh, právu já chápu vaše poselství, ale musím říci, že klimatické, klimatické zákony jsou ambiciozní. Um, je ambiciozní usilovat o karbonovou neutralitu, zvyšovat cíle eh, na rok 2030, i když to bude jenom 30 až 40 30 až 50 eh, já neznám jinou velkou ekonomiku na světě, která by uvažovala nebo zvažovala podobné kroky. A to je můj poslední bod. Eh, přejdete Atlantik Sejdete se s mnoha lidmi v USA, v Kanadě, v Latinské Americe. A mm, tam mě by zajímalo, co jste se tam dozvěděli, jak motivovat státy jako Jižní Afrika, Japonsko, aby snižovali své emise. Já jsem mluvil s komisí a tam žádná velká ekonomika, jenom malé státy, které ho velmi obdivují, Moriko, Kostarika, Etiopie, ale ty nezmění eh, to, to největší množství emisí, takže to musí být i největší eminenti a, emitenti a my musíme jít příkladem, to je jasná odpověď, ale nemyslím, že by to stačilo. Jak přesvědčit jiné velké ekonomiky v Latinské Americe, v celé Americe, eh, ve zbytku světa? Eh, Protože vědec, věda, věda hovoří jasně, musíme dělat víc, ale musíme udělat víc globálně. A to je ta hlavní výzva, kterou musíme řešit. Děkuji. Děkuji. Nyní dostane slovo Jute eh, Guteland, koordinátor za SND a také zpravodaj klimatickou, zpravodajku pro klimatickou legislativu. Pět minut. Děkuji, je, že se já budu mluvit švédsky. Je mi e, ctí, že e, vy jste švédka, já tady mo- mohu mluvit švédsky. Děkuji, že, že jste přišla. My chceme snižovat emise, úplně se jich zbavit. Váš hlas je silný a já již tady cítím takovou vlnu, která prochází touto místností, když otevřete ústa a jak a vaše práce vlastně spojila celou generaci. Já jsem zvolenou členkou tohoto parlamentu 6 let a je tady skutečně éra Fridays for Future. Já chápu, že chcete víc, žádáte víc, máme přece my sebou velké výzvy, to je jasné, co říkáte je pravda. My diskutujeme nová opatření EU na snižování emise, nejenom klimatické zákony, které jsou nyní prezentovány. Já jsem zpravodajkou pro tuto legislativu v tomto parlamentu. Evropa má odpovědnost a zdroje um, angažovat se ve skutečné transformaci, ale ta musí být také spravedlivá musí e, zahrnovat všechny občany a všechny sektory. Naším úkolem je spolupráce s různými sektory a s dalšími částmi světa. EU má silný hlas, který musí být vyslyšen. Také jsme e, na stejné lodi. EU má povinnost redukovat své emise a musíme ukázat, že jsme si toho vědomi. Měli bychom jít příkladem a ovlivňovat zbytek světa, ukázat, že to myslíme vážně, zredukovat, budeme eh, rychleji redukovat naše vlastní emise. Není to jenom otázka spravedlnosti, ale také ambicí. Musíme být ambicioznější. O tom jste mluvila často ve, své, ve svých příspěvcích, včetně toho dnešního. Eh, klimatická neutralita do roku 2050 ehm, to je věc, která, eh, se kterou se nemůžeme spokojit, musíme si stanovit ambicioznější cíle na dnešek i na rok 2030. Měli bychom dělat víc. Souhlasím s vámi, klimatické právo, které komise eh, prezentovala, není v souladu s vědeckými poznámky, není to to, co byste eh, chtěli. Ale doufám, že my v Evropském parlamentu budeme schopni udělat víc Mm, abychom mm, se věci děli rychleji, abychom byli ambicioznější, abychom skutečně mohli být vůdci, lídry světa. Já bych si to přála jako zpravodajkou této oblasti. Doufám, že Evropský parlament může být tou silou, která skutečně bude eh, eh, bojovat uh, uh, tímto způsobem. A doufám, že se to stane před setkáním s Glasgow, že skutečně půjdeme příkladem. Klimatické právo musí být založeno na systému karbonového rozpočtu, který bude odpovídat cílům snižování emisí, abychom viděli, jak práce postupují. My pracujeme velice tvrdě, my budeme bojovat, my, e, vaše práce nám pomůže, že váš tlak na tento parlament. Naším cílem je, aby věda a vědecké jaká doporučení eh, byly základem eh, evropské klimatické legislativy. A ne, nechci ale říct eh, nic zavádějícího a nechci tvrdit, že to bude snadné. Jsou tady velmi konzervativní síly, které jsou proti klimatickým opatřením, proti vám osobně. Jsou tady konzervativní síly, které toto chtějí rozmělnit, Mm, chci, abyste věděla, že je tady velká, velký rozpor mezi těmi, co něco chtějí udělat a těmi, co nechtějí. Je důležité to zdůraznit, když jsme tady všichni ve stejné místnosti. Věda mluví jasnou řečí, ale dostáváme se tedy eh, k bodu zvratu, kdy je stále obtížnější implementovat mm, pařížskou dohodu. Není pochyb o tom, že je třeba dělat víc. Eh, vy mm, znáte tu eh, práci na klimatu lépe než mm, většina lidí, se týče obchodování s emisemi, efektivitu, emise z dopravy. Je tady hodně příležitostí eh, pro nové eh, mm, snahy a nové příležitosti, tak aby po transformaci mohl být život lepší a to musí být naším cílem chci zajistit, aby se to stalo. My jako sociální demokraté chceme toto říci velice jasně z, z frakce SND v tomto parlamentu bude e, zaměřena na rovnost, spravedlnost, spravedlivou transformaci. Je důležité, aby blahobyt, e, sociální zabezpečení, klimatická politika, aby všechno fungovalo společně, aby společnost byla lepší. Na závěr chci říci, že vy jste zástupkyní milionů mladých lidí, kteří jako vy bojují za klima, ehm, za zajištění budoucnosti nás všech na této planetě. A mladí lidé jdou ve vašich stopách, přijímají vlastní iniciativu eh, a říkají pravdu naší společnosti. To my potřebujeme. Vy jste již transformovala debatu v tomto parlamentu, to, eh, s tím jsem si jistá. Naše frakce chce víc. My budeme vyvíjet tlak a budeme velice tvrdí. Chceme dělat víc a budeme bojovat. Děkuji, že, děkujeme, že jste přišla. Let's say that I, I gave you one extra. Děkuji, takže Dostala jste půl minuty navíc, eh, protože jste zpravodajka, ale musíme držet čas, takže nyní Renew a Nils Torves má slovo. Děkuji. Teď přeskočíme do jiného jazyka. Eh, to? Mm, vítej zpátky. Minulé, když jsi tady byla, tak mnoho politiků v tomto sále se spíš zajímala o e, svoji politickou kampaň a e, v během kampaně politici mají tendenci toho slibovat trochu moc a potom mm, z toho vycouvat. Mm, ale v každém případě e, dosáhli jsme určitého pokroku, než eh, eh, když COP25 eh, stanovila omezení emisí do roku 2030 o 55 Říkáte, nebo říkáš, že je to málo. Ten dřívější cíl byl 40 to byl velký krok ku předu mnozí hlasovali pro, ale mnozí také hlasovali proti. A zaznělo mnoho kritiky eh, kvůli tomuto postoji a eh, mnozí říkali, že jsme alarmisti, ale potom se eh, objevily různé jevy jako požáry a povodně a podobně, takže tady ta klimatická nouze je jasně vidět. Eh, například eh, když se podíváme na Baltské moře, eh, tak vidíme, jak je ovlivněno například klesá slanost Baltu a mm, to velice rychle a to samozřejmě vyvíjí tlak zase na biodiverzitu. Chtěl bych tě zvlášť přivítat i jménem Katrin Šabo, poslankyně, která tady dnes být nemůže, což byla e, první žena, která e, s jednou rukou obeplula svět a e, jak si vzhledem k tomu, že taky plula přes Atlantik na lodi, tak to eh, množství tepla, které oceány absorbují, to bude velice těžké se s tím nějak vypořádat a bude to vyžadovat dlouhodobé úsilí, aby se dosáhlo toho cíle do roku 2050 i poté. Eh, mně bude 105 v té době. A nevím ještě, jestli tady budu a politici, někteří to berou příliš na lehkou váhu. A e, myslí si, že třeba to e, Twitter vyřeší. E, zrovna Trump je velmi špatný příklad pro nás všechny. A co se inovace týče, inovací, tak jsou některé země, které jsou docela úspěšné inovativní země jako e, Švédsko, Dánsko a Finsko. To jsou e, země s dobrým školstvím, které jsou v čele. Samozřejmě, mm, jak si nechodíš teď do školy, ale myslím si, že je dobré, že máme dobrý e, školský systém, i když samozřejmě je potřeba dělat víc. A jsem moc rád, že dál vyvíjíš politický tlak, protože jinak by tady v Bruselu nebyl vidět ten pohyb, který tu teď máme. Děkuji. Další frakcí je ID, asi ví, snad na tři minuty. Eh, dobrý den ve spolek, ahoj Greto. Dnes, tento týden je parlament eh, uzavřený pro všechny návštěvníky a některé pracovníky a, a eh, zaměstnance poslanců, ale dnes je otevřený pro Grétu a stovky lidí se vešly sem do sálu, jak je vidět, ekologové se koronaviru nebojí. Já si velice vážím mladých lidí, kteří něčemu věří a Eh, v tebe, eh, která máš nějakou vášeň a ideál. A eh, taky Evropská komise zneužívá uh, Grétu a všichni, kteří tady tleskají, protože je modní, teď tleskat, tak já nechci uh, vyznít falešně. Myslím, že bitvy ekologů a a e, integristů jsou chybné a pokrytecké. Proč? Protože vidím, že mnoho mladých lidí se zapojuje e, do tohoto procesu, ale kolik z nich je ochotných se vzdát svého smartfonu, e, rychlého internetu G5, kdo přestane chodit do fast foodu, pít sladké nápoje, nelítat letadlem, kdo je ochotný méně prát své šaty, kdo je připravený snížit klimatizaci, prostě opravdu dělat něco jiného, než jenom vyznávat environmentalistickou víru. A mm, tady my e, například, mm, e, že je potřeba snižovat znečištění a e, a kdo, kdo je eh, ochotný eh, být více nezaměstnaný pro to, aby eh, bylo lepší klima? My pracujeme už leta na environmentalistických politikách, ale ekologové nikdy nemluví o Číně a Indii a neorganizují revoluce tam. Čína plánuje uhelné elektrárny až do roku 2030. Indie, kde je sedm nejznečištěnějších měst na světě, Eh, tak eh, tato etologická eh, móda navrhuje daně z plastů, z cukru a ze všeho. A kdo to potom zaplatí? Spotřebitelé, občané občané jsou naštěni ze zločinu, protože jedí maso, protože bydlí v domě a mají auto. Riziko je, že tady to všechno Eh, udělá eh, ze spotřebitele toho ďábla. A to má sociální dopady. Model s nulovými emisemi znamená také ochuzení, a to především v nejchudších zemích. To neznamená, že není znečištění, že to neexistuje, to není pravda. Musíme se snažit znečištění omezit. Musíme eh, vědecky poctivě si porovnat Eh, jednotlivá data a já jsem proti těm, kteří Gretu zneužívají. Komise a, a, a tento a, a výbor musí skoncovat s ideologickými eh, hesly. 25 vteřin eh, oproti minutě a půl, kterou jste nechal před řečnici, tak tady máme demokracii, tak bychom měli na tom být všichni stejně. Pan předseda, my už jsme to pochopili, děkujeme. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Já se zapnu mikrofon, i tak mě uslyšíte. Především vítám znovu Grétu Thunbergovou, ale i všechny ostatní v tomto sále, kteří projevili velký zájem o veškeré klimatické politiky, které se snažíme spustit eh, tolik lidí jsme tady ještě neviděli, snad nám to vydrží, protože ty počty potřebujeme, když řešíme záležitosti klimatu a předpis v oblasti klimatu. Já jsem opravdu vděčný za to, že opět uh, upozorňujete na vědu. To je zásadní. Pokaždé, když slyšíme nějaký projev od různých politiků, kteří mluví o tom, nakolik důležité je klima a klimatická nouzová situace, my zelení jsme vždycky říkali, že nejde o slova, ale o to, co vlastně děláme. Bohužel bychom byli rádi, kdyby Evropská komise také posílila své úsilí, když nám předložila zelenou dohodu. My jsme doufali, že komise skutečně z té zelené dohody udělá nějaké konkrétní kroky. Dnes předložila ten klimatický předpis a je to neskutečné zklamání. Letošní rok by měl být rokem, kdy navýšíme naše ambice. Petr Líze má naprosto pravdu. Musíme navýšit své ambice. A ta otázka, jak to udělat, tím, že ukážeme, že to dokážeme my, že to děláme. Ale pokud teď Evropská komise do toho klimatického předpisu uvádí, že až v září navrhne, že bychom měli nějaké vyšší emice nebo vyšší cíle pro emise do roku 2030, pak máme velký problém, protože podle pařížské dohody jsme měli každých pět let mít jakýsi rozhodující okamžik a rok 2020 je jedním z těch let. Je to listopad 2020. V Gláskově k tomu musí dojít. Když nebudeme připraveni my, tak kdo bude? Bude to Čína, bude to Japonsko, bude to Indie? Ne, pokud nebudeme připraveni my. A teď Evropská komise říká, že možná budeme mít návrh do září a tím ohrožuje pařížskou dohodu. Protože pokud nenavýšíme své ambice a nebudeme mít globální hnací sílu, pokud je o navýšení těch cílů, tak pět let zůstaneme trčet na té stejné úrovni. A to znamená, že se dostaneme nad oteplení nebo nad tři stupně oteplení. K tomu směřujeme. A to musíme teď zvrátit. Evropa musí něco udělat. A teď v tom klimatickém předpisu můžeme mít eh, krásné bruselské diskuze v té naší bublině, o prováděcích předpisech a tak dále. Ale navrhuje se, že všechny tyhle předpisy začnou platit až po roku 2030. Ale takto bychom o tom debatovat neměli. Měli bychom debatovat o tom, nakolik navýšíme naše úsilí teď a jak vytvoříme tu globální hnací sílu, kterou svět natolik potřebuje. Máme tu listopadovou lhůtu, čas běží a my musíme něco udělat. Děkujeme Grétě za to, že opět do toho zavádí vědu. Děkujeme za potlesk, ale teď vy také musíte něco udělat. Nestačí, když budete tleskat. Děkuji a za EKR Pietro Fioky. Pane předsedo, paní tun, slečno Tunbergová, kolegové, dnešek je velkým milníkem ve vztahu k zelené dohodě a pokud je o budoucnost toho evropského klimatického předpisu, který zakotvuje cíl klimatické neutrality do roku 2050. Na druhou stranu mám velké výhrady, pokud je o návrh komise upravit veškeré klimatické cíle pro období po roce 2030, je to klimatický akt, který je velice slabým právním nástrojem a proto je podle mě neúčinný. Navíc, vzhledem k tomu, jak široká je Evropská zelená dohoda, je zásadní, aby všechny politické iniciativy měly řádné posouzení dopadů, zvlášť pokud je o navýšení těch cílů pro rok 2030. Upřímně řečeno, skupina EKR je proti navýšení cílu snižování emisí, protože si myslíme, že by to oslabilo právní a regulatorní jistotu. Předchozí komise už to říkala několikrát. Postoj EKR je v zásadě takový, že za prvé nechceme posunovat ty cíle, chceme se držet pařížské dohody, za druhé musíme se zaměřit na posouzení dopadů z technického, sociálně-ekonomického a průmyslového hlediska. Chceme plánování do větší hloubky, méně rétoriky a méně klimatického symbolismu. Za třetí, chceme zatlačit na třetí osoby, aby se ubírali stejnou cestou jako my. Několik kolegů už to zmínilo. Bez globální týmové práce, a tady mám na mysli opět především USA, Čínu a Indii, evropské snahy nebudou mít žádný podstatný dopad na globální klima. a zničí naši ekonomiku. A chtěl bych to uzavřít trošku neobvykle. Především chci osobně poděkovat slečně Thunbergové za její významnou roli v tom, že burcuje veřejné povědomí, pokud je o toto zásadní téma. Současně chci poradit tak trošku jako otec dceři, vraťte se do školy, vraťte se normálnímu životu. Vaše dětství je stejně cené jako klima. A když s tím něco neuděláte, tak o ně navždy přijdete. Stejně tak, jako když my nic neuděláme, pokud je o klima, navždy o ně přijdeme. Mnohokrát děkuji. Ona toho ví víc o vědě než mnozí z nás. Silvia Modik Zague. Děkuji, pane předsedo. I já budu mluvit švédsky. Máme společnou řeč. Dobrý den, Greto. Vítám vás, ráda vás tady vidím. Za prvé, jménem naší frakce GUE NGL chci poděkovat za všechno, co jste zatím udělala. Vy se inspirovala miliony lidí po celé Evropě. Dala jste hlas mladým, kteří chtějí víc, chtějí víc od těch, kdo rozhodují v politice. Já skutečně chci poděkovat za to, co jste udělala. Nám to usnadňuje práci, protože my se snažíme opravdu hodně věnovat klimatu. Ale teď vidím, že i v tomto sále je spousta pokrytectví. Parlament má spoustu vědeckých poznatků, všechno, co potřebuje. Může přijímat nezbytná rozhodnutí, Všichni máme ty vědecké poznatky, to, co potřebujeme, ale potřebujeme hlavně odvahu a politickou vůli, abychom udělali nezbytné kroky. Já doufám, že ten váš dnešní proslov budou lidé brát vážně. Protože jinak jsou to jenom pózy. Samozřejmě je hodně pěkné využít vás jako symbol klimatického aktivismu, ale váš hlas byl velmi důležitý a usnadňuje nám práci. Návrh, návrh komise, návrh toho klimatického předpisu, my všichni víme, že není dost ambiciozní. Snížení emisí o 50 do roku 2030 nestačí. To je prostě skutečnost, to není jenom názor. Musíme navýšit naše cíle na tu úroveň, která je nutná podle toho, co nám říkají věci. A když budeme dost chytří, tak ty cíle navýšíme ještě víc, abychom měli naprostou jistotu, že to bude stačit. ale snad nám pomůže také naše spravodajka paní Guteland a doladíme postoj parlamentu. Musíme také vědět, co se děje v jiných zemích. Říkáme ano, EU toho dělá víc, než co kdy udělala, ale to neznamená, že toho děláme dost. Musíme toho udělat ještě víc. A v tom vám stojíme po boku. Okay, and the last speaker... Děkuji a jako poslední vystoupí Eleonora Evy za nezařazené, prosím. Děkuji, pane předsedo. Milá Gret. Já mám na tebe takovou prozbu, prosím, pomozte nám s nedostatkem transparentnosti v Evropské radě. Možná víte, že Eh, tady eh, v Evropském parlamentu jsme transparentní, všechno je zveřejňováno, všechny pozměňovací návrhy, všechno je překládáno. To je demokracie. A eh, mm, pomáhá to také transparentnosti ekologické legislativy. Naopak v radě, kde jsou zástupci členských eh, zemí, tak to je černá díra. Tam nejsou žádné zápisy ze schůzí, nezaznamenávají se pozice eh, členských zemí a za zavřenými dveřmi nikdy nevíte, zda převládne veřejný zájem anebo zda národní zájmy eh, budou mít přednost. Prosím, pomozte nám a, e, se zvyšováním povědomí o této situaci. Itálie e, udělala krok správným směrem, zřídila s tále e, zastoupení a registr transparentnosti, setkávání s lobbysty, ale je třeba udělat víc, zvýšit transparentnost legislativního procesu a zajištění um, a transparentnosti, kterou zoufale potřebujeme, abychom mohli bojovat proti klimatické krizi. Děkuji. Pokud eh, si nechce ještě jednou Greta vzít slovo, myslím, že ne, tak eh, bych uzavřel tuto dnešní schůzi a eh, prosím, nechte, dejte prostor pro Gretu, aby mohla odejít z, z místnosti. Doufám, že zítra Ehm, na schůzi Envy proběhne diskuse o klimatickém legislativě a že tam bude stejně tak početná účast jako dnes. Takže vám děkuji a e, uvidíme se zítra pro členy Envy.